neinformovalo o implementaci této směrnice. Já samozřejmě velice pozorně budu sledovat celou situaci na straně členských států. Grazie commissario, la discussione è chiusa e la votazione si svolgerà. Děkuji, tím je rozprava uzavřená a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin 30 minut. Podle eh, pořadu jednání nyní následuje zpráva pana Hökmarka o globální ekonomické zprávě. Pan zpravodaj má slovo na čtyři minuty. Máte slovo. Děkuji. S ohledem na velice eh, důležité eh, schůzky eh, nebo samity, které se týkají globální ekonomické situace, například týden, tedy Evropská rada tento týden a také G20, tato zpráva reprezentuje evropskou pozici na G20 a to setkání, které se odehraje v době eh, obtížné ekonomické situace po celém světě a v neposlední řadě také samozřejmě v naší části světa. Je to eh, setkání, které se bude zabývat faktem, že evropské hospodářství je ve velké nerovnováze, která, a ta situace eh, může být eh, popsána tak, jako jsou tady země eh, s přebytky a země s deficity. Máme tady také celou řadu rozvíjejících se zemí, které přispěly ke změně globálního hospodářství. Máme tady také chudobu, která někde ubývá, ale na druhé straně je tady celá řada dalších zemí, které jsou v chudobě a je potřeba dosáhnout většího růstu a více příležitostí. Eh, politiky v některých velkých hospodářstvích přispívají eh, k těmto nerovnováhám, například nedostatek eh, hospodářské soutěže v některých zemích k tomu také přispívá a musíme dosáhnout na globální úrovni rovnováhu která si vyžaduje globální řízení a musí k tomu být zřízeny vhodné instituce. Za prvé si myslím, že si musíme uvědomovat skutečnost, že eh, v zemích, kde je nedostatek hospodářské soutěže, potřebujeme nové politiky a reformy a zároveň také potřebujeme zajistit dostatečný obchod i s těmito rozvíjejícími se ekonomikami, které se někdy zatím ještě eh, brání eh, umělými měnovými politikami. Ve zprávě, která získala velkou podporu v, v ekonomickém výboru, a tady bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům, protože eh, díky něm bylo možné dosáhnout širokého kompromisu. A my tady řešíme potřebu vyřešit některé strukturální nesrovnalosti a také důležité důvody Eh, těch současných eh, problémů. Musíme zajistit, že tady budeme mít zodpovědnou eh, politiku monitorování situace a potřebujeme být politiku měn tak, aby byla konvertibilní a rozběhl se větší obchod mezi zeměmi s přebytkem a s deficity. Musíme se také podívat na nastavení institucí, Myslím si, eh, že potřebujeme, čím více si budeme přát globální eh, řízení, tak tím více budeme také potřebovat eh, zodpovědnost, transparentnost a také legitimní instituce. Doníváme se, že ke 20 je bez pochyby jedna z nejdůležitějších struktur, ale je také důležité, abychom dosáhli více globálního eh, zapojení eh, všech globální rozhodování a také eh, větší globální transparentnost. Důležitý je samozřejmě také MMF a VTO, protože když tady budeme mít lepší strukturu, tak rozhodování například také na G20 bude mít větší transparentnost a legitimnost, když se to bude provádět eh, v rámci MMF. Takže musíme za Evropskou unii hovořit silným hlasem a je potřeba, abychom hovořili o tom, že potřebujeme silnou, silné globální řídě, řízení a leadership a samozřejmě tady musíme adapt, přizpůsobit instituce té současné eh, realitě. Děkuji. Grazie. La parola Děkujeme říká paní předsedající a slovo má pan Kelly. Nejprve dovolte, abych poděkoval panu Hokmarovi za tuto kvalitní zprávu i za jeho připomínky dvě věci, o kterých by se rád zmínil. Pokud jde o transakci, o dan transakcí, hovoří mu o tom především pan Barroso jakožto něco, co bychom měli implementovat v Evropě, něco, co je záhodné eh, i v eurozóně. Já si myslím, že je to všem nesmírně citlivá záležitost, pokud jde o logiku, protože finanční trh na jedné straně ano, by měl platit, když mm, opravdu získá miliardy od daňových poplatníků a zároveň by to mělo být aplikováno globálně, protože jinak by to vedlo ke zkreslení trhu, především pokud je o investice a to v různých částech Evropské unie a na to bychom neměli zapomínat. Další věc, o které bych se rád zmínil, je to, že souhlasím 100% s tím, co řekl pan Hokmar. Potřebujeme, aby Evropa hovořila jedním hlasem, abychom měli jeden, jedno místo v rámci VTO a rovněž Mezinárodní měnový fond by měl být transparentnější a zároveň jejich ředitelé by měli být volení. Děkuji. La parola all'onorevole slovo paní Basescu. Děkuji, paní Chtěla bych eh, především poděkovat eh, panu kolegovi Hekmarkovi za tuto zprávu. Zpráva poukazuje na to, že je potřeba konsolidovat globální zprávu, eh, především pokud jde o finanční systém. Nedostatek koordinace ve finanční oblasti by mohl znamenat, že se nám nepodaří zvládnout hospodářskou krizi. Systém musí být vylepšen tím, že se zavedou nové kontrolní mechanismy a nové eh, úrovně řízení či zprávy. Bohužel MMF a setkání G20 představují pouze orgány, eh, které mají příliš málo kompetencí. Potřebujeme obsáhlejší řešení pro uh, krizi eura. Má země už přijala opatření tak, abychom uh, omezili naši bilanci na minus 5% a deficit je 3% pro rok 2012. Děkuji a slovo má pan kolega Galpeč. A témája fokozottan hangsúlyos napjainkban Ahhoz azonban, hogy a gazdasági... Mnohokrát děkuji. Zpráva hospodářských záležitostí je skutečnou prioritou. Je třeba ale také hovořit o globálních aspektech a o výsledcích summitu G20. Pokud tam chceme dosáhnout eh, dobrých výsledků, musíme se zamyslet, eh, ale především nad evropskou dimenzí. Nicméně se zdá, že eh, k řešením se v Evropě dostáváme velice pomalu. Mám na mysli také řeckou krizi. A jak všichni víme, ta představuje velké nebezpečí pro Evropu i pro zbytek světa. Eh, balíček šesti zpráv byl schválen, ale eh, není eh, konečným výsledkem. A proto je dobré, že nyní hovoříme o této zprávě, která se snaží přicházet s dalšími podněty, s dalšími řešeními v oblasti zprávy hospodářských záležitostí. Je zásadní, abychom zajistili stabilitu eura. Pokud se nám něco takového nepodaří nepodaří se nám dosáhnout ani výsledků na zasedání G20. Děkuji velmi pěkně, paní. Děkuji za slovo, paní předsedající, vážená paní komisařko. Kolega Heckmark má svou zprávu opravdu velice dobře připravenou. Ráda bych řekla, že před listopadovým setkáním G20 je skutečně hodně toho, co bychom v oblasti globální zprávy hospodářské záležitosti ještě měli komunikovat. Ráda bych zmínila dvě stručné záležitosti. Většině aktérů je jasné, že stávající ekonomický pořádek již nefunguje a je málo pravděpodobné, že zůstane ve stejné podobě zachován, jako známe v současnosti. V části to považuji za dobrou zprávu, protože úroveň globální nerovnosti a sociální nespravedlnosti už podle mého názoru je neudržitelná. Ovšem není jasné, zda nový systém, který vznikne na Ehm, troská tohoto nového systému bude lepší. V případě nesprávné interpretace toho, co se dnes děje a nesprávných reakcí na tento vývoj, je možné a pravděpodobné, že se tato situace bude dále zhoršovat. Proto vyzývám evropské i národní lídry, aby si uvědomili vážnost situace a jednali v tomto duchu. Žijeme v době, kdy eh, hrajeme o čas a ve hře jsou osudy celých států vrátaně milionů jejich obyvatel. Děkuji za pozornost. Děkuji. Slovo má pan Šikluna. Paní předsedkyně, v době, kdy evropská i světová ekonomika čelí eh, nejisté budoucnosti, tato zpráva je skutečně potřebná. Čeká nás, nebo probíhá Evropský summit o budoucnosti eurozóny a poté následuje summit G20. Ve zprávě Hkmark je celá řada velice dobře vyvážených návrhů, které by měly být vzány v potaz na těchto samitech. Co chceme od světových vůdců? Chceme, aby se jim podařilo posílit regulaci a oživit světovou ekonomiku. G20 a MMF jsou důležité instituce, ale musí se změnit, pokud mějí, mají být efektivní strukturou řízení je nutné, aby eh, byl zohledněn hlas ekonomik eh, zemí BRIC. Eh, v každém případě potřebujeme odpovídající právní základ ehm, doporučení, která byla předložena, jsou nesmírně důležitá a přicházejí právě včas. čas já si myslím, že je nutné oddělit maloobchodní bankovnictví od investové, investičního bankovnictví. V současné době a procházíme krizí důvěry, kterou musíme oživit. Mnohokrát děkuji. Paní, pan Ferreira. Děkuji za slovo, paní předsedající. Klíčovou záležitostí této rozpravy a i zprávy, na kterou jsme zapomněli, jsou příčiny. Jsou příčiny makroekonomických nerovností. Jaké jsou příčiny celosvětové ekonomické a finanční krize? A to není náhodou, že ignorujeme tyto záležitosti, protože velice často nikdo skutečně se nezabývá příčinami, které nás přivedly do situace, ve které se nacházíme. Protože v podstatě tím pokračují nerovnosti sociální, ne, sociál, v oblasti sociální spravedlnosti například. Toto je krize kapitalismu, podle mého názoru, jakožto ekonomického systému, který v globálním měřítku převládá. Řešení nepřijde od nadnárodních institucí, kterých úkolem je snaha kontrolovat produkci ehm, těchto kapitalistických výrobků a zboží. Měli bychom nalézt jiné řešení, které bude založeno na civilizačních právech, ehm, právech pro všechny. Musíme tím, že budeme liberalizovat eh, služby a oblast zboží, toto už jsme zde viděli, ovšem důsledky jsou jasné. Při v podstatě to prohlubuje světové nerovnosti v tomto ohledu. Tím jsme se dostali do stávající situace. Z tohoto důvodu jsme tam, kde jsme. Když se podíváme na historii těchto institucí, vidíme jasně, že to není model, který bychom chtěli sledovat. Děkuji, pan Paška. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Souhlasím s panem poslancem Hokmarkem, když hovoří o tom, že je nutné diskutovat o změnách světového ekonomického systému na půdě G20. V G20 je možné vést diskuzi o budoucnosti finančnictví, bankovnictví, hospodářské politiky a, da, a tak dále, ale nejsem si jistý, zda Evropská unie v této době je tím hráčem, který dokáže poskytovat alternativy a východiska. Myslím, že Evropská unie sama o sobě má vážné problémy, se kterými si neumí dost dobře poradit. A jde například na současnou hospodářskou krizi a na problémy s Řeckem, které dodnes nejsou dořešené. A pokud naši ekonomové, naši političtí lídři nebudou eh, schopni řešit konstruktivně problémy, které máme v Evropě, jenom těžko a budou jejich doporučení přijímat hospodářští a političtí lídři z jiných eh, úspěšných částí světa. Proto se obávám, že naše angažování v této oblasti nebude doceněno. Děkuji. Grazie, la parola. Děkuji. A nyní má slovo komisařka Redingová, prosím. Well, President, just to Vážená paní předsedající, jenom abych zúraznila to, že evropští vedoucí představitelé přijdou s jasnými, silnými návrhy tento týden, tak aby se Evropa dostala z této krize. Pan Hökmark má však pravdu tím, že zdůrazňuje důležitost globální celosvětové ekonomické zprávy, což je velice důležitý příspěvek ke všem problémům v této oblasti a to na různých kontinentech. A my za komisi sdílíme mnoho kvalitních návrhů, se kterými přichází pan zpravodaj. Ráda bych poděkovala poslancům, poslankyním Evropského parlamentu za jejich příspěvky do této diskuze k tomuto tématu. Stávající krize znamenala obrovský převrat v této oblasti ekonomické zprávy. Před rokem 2008 nikdo neuvažoval o tom, že je důležité, aby se ekonomiky spojily nebo aby G7 koordinovala nějakou reakci na recesi, na ekonomické zpomalování. Toto již ovšem neplatí. G20 zaujala své místo a je primárním fórem pro mezinárodní hospodářskou spolupráci. Ovšem potřebujeme udělat ještě více, abychom zabránili stávajícímu poklesu a o tom budeme diskutovat v brzké budoucnosti. Musíme rovněž posílit lepším způsobem globální zprávu a řízení v této oblasti a jak, ho, jak se hovoří správně v této zprávě, Evropa by měla hrát zásadní roli v této reformě. A uděláme to pouze, pokud půjdeme příkladem v tomto ohledu. A to je právě to, co udělají představitelé vlád a státu tento týden. Předseda Barroso, když hovořil o stavu Unie zde v Evropském parlamentu, řekl, cituji, je zde rovněž čas, abychom spojili externí zastoupení, pokud jde vnější zastoupení EU, tak abychom to posílili s interní zprávou a řízením. Například eh, zde mám na mysli tzv. šesti balíček. Chceme vytvořit unifikovanější vnější zastupování E, Evropské unie, i pokud jde o mezinárodní finanční instituce, například Mezinárodní měnový fond a Evropská komise v brzké budoucnosti přijde v tomto ohledu s dalším návrhem. Děkuji. Grazie komisario. la discussione è chiusa e la votazione... Děkuji, tím končím diskuzi a zítra budeme hlasovat ve 12 hodin 30 minut. A podle pořadu jednání tady budeme mít zprávu paní eh, Barbary Matery.